A tím ale nejprve velice, velice rychle ještě přerušíme na chviličku, protože čekáme novou paní komisařku. Prosím, nepospíchejte, máme čas. Dobře, myslím, že jsou všichni přítomní. Dalším eh, bodem je zpráva paní Gresle, která se týká sekretariátu dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dávám hned slovo naší zpravodajce. Paní místo předsedkyně, já vám velice děkuji. Eh, tato eh, malá revize nařízení o, o OLAFu ukazuje, že instituce v Bruselu jsou akceschopné. Jenom 12 dnů po předložení návrhu komise máme na stole hotový svou změnu a požádala bych vás, abyste zítra eh, tento návrh podpořili. A děkuji komisi a především radě a nizozemského předsednictví eh, za eh, efektní práci. Je to tedy skvělý výkon, který si zaslouží následování. Tato revize se zaměřuje na bodové změny nařízení o OLAFu, které platí od října 2013. Osm pracovníků tvořilo sekretariát eh, dozorčího výboru a eh, ty eh, budou nyní vyčleněny a začleněny do organigramu komise. Doposud byla situace, že byly podrobeni podřízení generálnímu řediteli Olafu, eh, vlastně toho, který měl tento dozorčí výbor kontrolovat. Že tu bylo nebezpečí střetu zájmů si snadno představíme. Nyní se podařilo tento nedostatek odstranit a doufáme, že se tak posílí nezávislost dozorčího výboru. Dozorčí výbor bude moci účinněji vykonávat svou dozorčí funkci. Abychom dosáhli zlepšení, je důležité, aby dozorčí výbor neměl v cestě další překážky. Sekretariát musí být nadále v prostorách úřadu OLAF, aby měl přístup k zajištěným dokumentům a systémům IT. Musí být zachován personál i vybavení tohoto výboru aby bylo eh, možné eh, zabránit dalším střetům eh, zájmů v další kariéře pracovníků to eh, komise zítra přečte před hlasováním. Já nechci zakrývat, že tato revize eh, je současně i důkazem velkého selhání, že tato revize byla nutná, ukazuje ty velké eh, pravomoci generálního ředitele Olafu. Je smutné, že bylo nutné provést tuto revizi po 17 letech existence Olafu je to <clears throat> smutný důkaz nedostatečné profesionality, nedostatečných kvalit, kvalit řízení a neférový přístup generálního ředitele. Byly tu stále problémy, ale tak, jak se vyhrotili v uplynulých 24 měsících, to je nové. E, tato revize na to zareagovala a e, my budeme e, mít na paměti e, sledovat, zda <clears throat> jsou zachována práva dozorčího výboru. Že musíme provést tuto revizi nařízení je špatným znamením. Ty naléhavé problémy si vyžádali nutnou aktivitu eh, nehledě na vyšetřování belgických orgánů. Budeme se muset zabývat dalšími body. Eh, musíme posílit eh, práva účastníků a zajistit si obrázek o administrativním šetření a také vzít v potaz, že dosavadní rozdělení pravomocí není eh, vyvážené. Prosím zítra o podporu. Děkuji. A nyní dávám slovo paní komisařce Georgieva. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat paní Gresle zpravodajce za velkou snahu při předkládání tohoto návrhu na plenární zasedání. My jako komise jsme tento návrh předložili 4. března a opravdu došlo k velké my rychle implementaci a tak všechny tři instituce schválily společný cíl. Já jsem se sešla s dozorčím výborem včera a chtěla bych také jménem tohoto výboru poděkovat za veškeré akce, které byly podniknuty vzhledem k cílům tohoto návrhu jde. Zde jde o posílení nezávislosti dozorčího výboru tím, že bude eh, odlišen sekretariát výboru od servisu, který vlastně dozorují. Dozorčí výbor byl velice aktivní a také předseda dozorčího výboru a také členové výboru vykonávali svou autoritu. My nemáme materiální důkazy pro to, že nezávislost výboru byla podkopávána, ale jakési vnímání napadení nezávislosti je také zdrojem ke znepokojení. My jsme si vyslechli jak členy dozorčího výboru, tak i členy parlamentu a chtěli jsme si eh, také eh, jasně vyslechnout, co vnímají jako ohrožení své nezávislosti. A my jsme chtěli také, aby rozpočet dozorčího výboru, promiňte, omlévá se paní komisařka, rozpočet dozorčího výboru byl stanoven jako PMO a nyní sekretariát je připojen na PMO komise od doby, kdy bude aktualizována e, nová e, směrnice. A zde jde o to, abychom ujasnili a ulehčili rozpočtové postupy a neovlivní to fungování sekretariátu ani také počet pracovníků a současnou činnost. A e, bylo schváleno, že komise udělá sdělení k tomuto bodu zítra a bude se také hlasovat. A já bych chtěla vyjádřit, že komise je rozhodnuta udělat vše, co je v našich silách, tak, aby dozorčí výbor byl plně Eh, i nezávislí a mohl nezávisle vykonávat svou práci. A děkuji vám a nyní dostane slovo pan má 1,5 minuty. Honorable chair, Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, v prvé řadě bych chtěl Eh, uvítat ten zdravý eh, rozum paní komisařky a také odhodlání zpravodajky, aby podpořili to, co se na první pohled zdá být jenom rozumné, ale když se podíváme blíže, tak je to něco zvláštního. Vlastně bychom v prvé řadě proti tomu neměli bojovat. Hlavním úkolem dozorčího výboru je eh, zkoumat eh, nakládání s prostředky a proto je zapotřebí mít dobře fungující sekretariát. Výbor i sekretariát musí být na OLAFu nezávislí, proto je nutné zaručit nezávislé financování přímo z komise. Je mi to naprosto jasné a je dobré, že v této otázce e, zastává komise stejný názor. Ale co se týče otázky, zda by měl být e, tento sekretariát fyzicky přítomen ve stejné budově jako e, dozorčí výbor a OLAF, to bychom si měli ujasnit protože je to nesmírně závažná záležitost v Evropské unii přesunout eh, sekretariát do jiné budovy. Přece OLAF by se měl zaměřovat na své aktivity, na vyšetřování eh, v EU a nakládání s evropskými zdroji strojin. neměl by se tím zabývat. Efektivní fungování e, výboru e, vyžaduje e, kontakty, proto je podstatné, aby se sekretariát umístil v místnostech OLAFu. Blahopřeji, protože zdravý smysl zvítězil. A nyní na dvě minuty paní Ayala Sendel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, chtěla bych říci, že jsem eh, spokojena, jak se podařilo velice rychle eh, změnit toto nařízení. Snažíme se zde vyřešit problém, který je mnohem složitější. Týká se komplikovaných vztahů mezi úřadem OLAF a dozorčím výborem. Vzniká tu napětí a je to naprosto logické. My jsme to zažívali již po několik let, ale eskalovalo to v poslední době. Mělo to i profesionální negativní dopady a vedlo to k tomu, že se situace stále komplikovala, vznikaly různé spory a proto byla, byl ředitel Olafu zbaven imunity. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Chci také říci, že bude obnovena nezávislost a dozorčí výbor může eh, dělat svou činnost, eh, to nezávisle na komisi, na OLAFu, na dalších orgánech. A eh, inspektor ochrany údajů také na tom také nefunkoval dobře a Kromě toho je velice dobré, že k této revizi došlo velice rychle. Sekretariát dozorčího výboru získá nový status nezávisle na komisi a současně bude i tak nezávislý, že eh, bychom se chtěli tedy zeptat, komu bude tento eh, dozorčí eh, výbor odpovídat za svou činnost, protože bude mít nový mandát a my bychom měli vědět, eh, komu bude tento výbor zodpovědný a v jakém rámci bude konat, když tedy bude součástí komise. Děkuji za slovo, paní předsedající. Samozřejmě, že je zásadní, fundamentální, aby tento orgán, který bojuje proti podvodům, byl nezávislý. To je samozřejmě nesmírně důležité. Tento orgán prostě musí se těšit obrovské věrohodnosti, musí být nezávislý a musí mít nezávislý sekretariat. To je jasné. Vám mohu říci, že návrhy, pozměňovací návrhy našeho výboru skutečně se snaží jít velice pozitivním směrem a snaží se zajistit to, aby skutečně tato nezávislost byla zajištěna a že komise zde nesmí zasahovat, nesmí interferovat, pokud jde o různé monitorující funkce tohoto nad tímto dozorčím výborem. Čili to je jasné, podle mě je to pozitivní. Zda jdeme dostatečně daleko, to už je otázka, zda skutečně můžeme jasně říci, že teda tam nezávislost tam bude existovat a žádné eh, nezasahování ze strany komise, tak tam už si tak stoprocentně jistý nejsem. Pan Lebreton má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Olaf byl vytvořen po skandálu, který způsob, který eh, způsobil pád eh, Evropské komise před 17 lety. Měl by bojovat proti podvodům, proti korupci, ovšem selhal. Olaf eh, několikrát v podstatě vlastně útočil i na prezumci neviny, například i imunita, pokud jde o jeho ředitele, pouze protože to belgická justice požadovala, tak došlo k jeho vlastně zbavení této imunity. Dále tam byly různé další nesrovnalosti a tento Eh, dozorčí výbor bohužel byl závislý eh, na svém rozpočtu eh, od OLAFu. Dále tam byly problémy, pokud jde o údaje, o důvěrnost informací, to je skandální. Já samozřejmě chci, aby zde byla nezávislost sekretariátu dozorčího výboru, všem chceme jít ještě dál. OLAF ztratil veškerou legitimitu v této oblasti, právě proto bychom ho měli zničit a odstranit a měli bychom vytvořit nový orgán tohoto charakteru, který by byl postaven na zdraví zdravých základech. Děkujeme, pan Korvin Mike má slovo na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, vy možná žertujete. Před rokem již jsme se rozhodli a žádali jsme aby Evropská prokuratura jednala v tomto ohledu. OLAF nemůže kontrolovat komisaře. OLAF skutečně víme, že tam dochází k různým přehmatům na straně komisařů a OLAF je nemůže kontrolovat. OLAF je paralizován. Ředitel OLAFu byl obviněn, jeho imunita byla z, Mm, byl zbaven imunity nebo nebyl, já v podstatě ani nevím. Zdá se, že, že skutečně tam bylo mnoho různých obvinění, různých problémů. Paní komisařka se zmínila o tom, že již v březnu začala řídit tuto situaci, věnovat se této situaci, zda teda ten sekretariat bude ve stejné budově nebo nebude, jako OLAF komise by ale měla změnit celý tento dozorčí výbor. Tato situace vyžaduje radikální řešení a ne pouze nějaké diskuze o tom, kde bude sídlit sekretariát. Děkujeme a nyní eh, má slovo pan Stechovský

Eh, funkce dozorčího výboru úřadu olaf a jeho sekretariátu ten musí být absolutně nezávislý na vedení právě olaf aby zaručil tuto nezávislost a transparentnost. děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer. Děkuji, Minutu, prosím. Děkuji za slovo. Několikrát již Evropský parlament vyzýval komisi, aby došlo k regulaci, která by umožnila zvýšení nezávislosti sekretariátu dozorčího výboru OLAFu. Protože nás různé aktivity v nás vyvlávaly různé obavy, pokud jde o konflikt zájmu. Je to očividné, když například dozorčí orgán je finančně a, profesionál, a profesně propojen s, s orgánem OLAP. To znamená, že tam byly určité pochybnosti o tom, zda členové tohoto výboru mohou vykonávat své povinnosti řádně. Právě proto jsme potřebovali určité změny, abychom e, zabránili tomu, aby OLAF negativně, měl negativní vliv na fungování tohoto dozorčího výboru. To, že prostředky sekretariátu budou výmuty. z této rozpočtové rozpočtové um, položky a budou přesunuty do komise. To si myslím, že by mělo zvýšit nezávislost kvezdariátu. Proto bych ráda poděkovala eh, komisařce Georgievi za to, že vyslyšela hlas Evropského parlamentu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Pospíšil v rámci Catch Minutu, prosím

dozorčí výbor OLAFu, jakož i sekretariát tohoto výboru musí fungovat společně, musí zabránit jakémukoliv konfliktu zájmu. Jeho snaha bojovat proti podvodům musí kombinovat transparentnost s efektivitou, například v oblasti úniku daní nebo vyhýbání se daním. Víme, že, má, že například v minulosti před dvěma lety zjistil podvod v rozsahu 300 milionů eur. Proto je pro nás důležité, aby došlo k zlepšení aktivit tohoto orgánu. Zatím ještě mm, myslím si, že aktivity vůči především velkým podnikům, které se vyhýbají daním, nejsou dostatečující a právě proto by měl být OLAF aktivnější, bránit vyhýbání se daním, především ze strany nadnárodních společností v EU. Děkujeme a nyní má slovo paní eh, komisařka Georgieva. Děkuji za slovo. Děkuji za všechny vyslovené názory, komentáře. Bylo zde i několik otázek přímo na komisi. První ohledně sekretariátu, zda bude nadále ve stejné budově jako OLAF sídlit. Ráda bych potvrdila, že tomu tak bude. Sekretariát bude ve stejných budovách, ve kterých sídlí OLAF a budeme mít přístup ke všem informacím v tomto ohledu k dispozici. Dále to byla otázka, nebo možná spíš taková obava, že možná tento sekretariát bude komise absorbovat. A já bych ráda řekla, že my jsme tuto otázku vzali vážně, velice vážně. Dívali jsme se na mnoho různých možností na straně personálních, lidských zdrojů, generálního sekretariátu PMO. A my jsme si vybrali tento úřad PMO právě proto, že vlastně nemá žádné politické povinnosti v tomto ohledu je to právě proto velice dobré sídlo pro administrativní účely. Pokud jde o sekretariát, ta rozpočtová položka tam může být tímto způsobem vyřešena právě v rámci tohoto úřadu bez jakékoliv interference ze strany sekretariátu vedoucí sekretariátu bude odpovědný v tomto ohledu, když se podívám na různé možné služby, tak je to, toto je podle našeho názoru takové nejneutrálnější místo, které bychom mohli v tomto ohledu nalézt a právě proto jsme si zvolili PMO úřad. Dále ta připomínka toho, že lokalita sekretariátu je důležitá, ale mnohem důležitější je složení dozorčího výboru. Volali jste potom abychom, aby došlo k určité náhradě nebo výměně v rámci tohoto výboru na postech tohoto výboru. Paní Gresle ví, že my jsme se snažili identifikovat již možné budoucí členy tohoto dozorčího výboru ze všech tří institucí. Nedávno jsme se dohodli na pěti nových členech, kteří zaujmou své funkce, jakmile mandát stávajících členů expiruje a máme i rezervní seznam sedmi nesmírně kvalifikovaných jednotlivců. Čili myslím si, že institucionálně jsme opravdu v dobré situaci. Budeme mít dozorčí výbor, který bude plně kompetentní a vykonávat ehm, práci, která mu byla svěřena. Dále to byla ta otázka toho přechodného období, to nás nějak moc netrápilo. My věříme v to, že lidé, kteří jsou na seznamu těch pěti, jakož i na tom rezervním seznamu, že skutečně každý z nich může okamžitě, jakmile eh, bude tento proces eh, selekce finalizován, okamžitě se ujmout své funkce a že budou obrovským příspěvkem eh, ze strany všech tří institucí. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní zpravodajka Gressle, děkuji všem kolegyním a všem kolegům kolegům za připomínky a všichni máte tak trochu pravdu, protože se jedná o nesmírně složitý problém. A paní místo předsedkyně, vy jste první komisařka, která tento eh, problém vyřešila, nebo my jsme se snažili ho vyřešit a nesmíme zapomínat, že je to nový start v našich eh, vztazích a s vytvořením toho dozorčího výboru a doufejme, že se bude ubírat tou správnou cestou a přinese to správná řešení. Ráda bych eh, navázala na slova kolegyně Ajala. Komu bude odpovědný dozorčí výbor? Eh, my jsme ti, kteří musíme dbát na to, aby mohl pracovat a dělal to správné, eh, proto se domnívám, že vznikne mezi námi e, velice dobrý vztah také vůči radě i komise. E, nemůžeme e, propadat filozofické politickým úvahám. Musíme prostě pokračovat, jak eh, budeme naplňovat tento eh, právní prostor, který tu vznikl. Eh, výbor musí mít přístup k dokumentům, týká se to také vydávání závěrečné zprávy. A co se týče šetření OLAFu, musí získat závěrečnou zprávu, protože přece není možné a obvinovat eh, osoby, které se nemohou bránit. V posledních letech jsem se mnohé přiučila v tomto ohledu. Myslím, že zkušenosti, které jsme učinili, můžeme využít pro nadcházející reformu OLAFu Eh, dále Evropský veřejný žalobce je další věc a eh, vytvoření nové instituce a spolupráce OLAFu s veřejným eh, žalobcem. Víme prostě, kterým směrem se musíme ubírat, abychom dosáhli řešení. Děkuji. Děkuji paní Kresle. Rozprava je